Mesdames, Messieurs. Takže kolegové, je čas, abychom zahájili práci. Dnes ráno zase máme před sebou důležité hlasování. Takže si prosím ověřte, že skutečně máte sebou vaše hlasovací karty. Et nous allons donc tout de suite... A hned tedy začneme. Hlasováním o návrhu průběžné zprávy zpravodajů spra- spravodajů Jajmera Böge a Ivailo Kal, Kalfina. Spravodajové a kolegové pracovali část noci, aby zpracovali ty poslední kompromisní návrhy. Takže doufám, že všichni zaujali svá místa, že mají své hlasovací seznamy a hlasovací karty. Chtějí zpravodajové poskytnout ještě nějaké informace nebo nějaká vysvětlení? Ne? Dobře. Takže kompromis jedna zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. Přejdeme tedy přímo k odstavci 2, ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Ten, ta anglická věta. Kdo je pro? Proti? jste si jistý, že jste proti? Jde tady o důležitost veřejných financí. Kdo se zdržel? Přijat. 22. GUE. Kdo je pro? Proti? Ostatní zdrželi se zamítnout. 23. Richarda Ashworta. Zpravoda je proti. A to odpadá tedy. Takže číslo 24, Sidonie. Spravodajové jsou pro. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Přijat. 31, Salvadora. Spravodajové jsou pro. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Přijat. Teď tady máme kompromis číslo 2 zpravodajů. Kdo je pro? Proti? 3, zdrželi se, přijat. Takže další odpadají. A máme tady číslo 32 Helgi. Pro, kdo je pro? Zelení, proti? Zdrželi se zamítnut. Další odstavec 33 Andreasen. Spravodajové jsou proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 34 Duf. Duv, autor, kde je ústní pozměňovací návrh zpravodaje, nahradit public deficit výrazem deficit and public debt. Zpravodajové jsou pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato jednomyslně. Kompromis číslo 3 zpravodajů. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis číslo 4. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis číslo 6 pro, proti, 3, zdrželi se, přijat. To nás tedy vede k pozměňovacímu návrhu 56 DAFA. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 57. Spravodajové jsou proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Zamítnut. 58. Spravodajové jsou proti. Kdo je pro? Proti. Většina zdrželi se zamítnut. 59 GUE. Spravodajové jsou proti. Kdo je pro? Spravodajové jsou proti. To je informace. Není to nějaké doporučení. Takže pro, proti. No, zdrželi se. Zamítnut. Dále tady máme 60. Helgi, Triple, zpravodajové jsou proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 61. Sidonia, zpravodajové jsou proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 62 GUE, zpravodajové jsou pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis číslo 7 zpravodajů. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat ale je potřeba hlasovat o čísle 63 GUE, který zpravodajové akceptují, pokud to bude doplněk. Ne, omlouvá se předseda. Který navrhuje GUE jako doplnění a, který, a zpravodajové ho nechtějí. Takže kdo je pro? GUE a zelení. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnut. Takže kompromis 7 je schválen bez tohoto dodatku. Kompromis 8 teď zpravodajů. Kdo je pro? Proti? Jeden, zdrželi se? Přijat. Nyní jdeme k číslu 74. Ody. Zpravodajové jsou proti. Kdo je pro? Gue. Proti. Ostatní zdrželi se zamítnut. 75. Juty Hauk a pana Fernandeze. Spravodajové jsou pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 76, Karvajo. Spravodajové jsou pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 9 zpravodajů. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis číslo 10 zpravodajů. Kdo je pro? Aha, tak tady, tady má EPP, skutečně požaduje hlasování po částech. Takže první část with a focus on the less developed regions. Takže celý text bez toho výrazu méně rozvinuté regiony. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A druhá část s, s, tou, s tím výrazy méně rozvinuté regiony. Kdo je pro? Proti? Takže musíme to zkontrolovat. Spravodajové jsou pro tu druhou část. Nebo proti té druhé části. Pro, ano, jsou pro tu druhou část. To nějaké složité. Takže hlasovali všichni. Dobře, končím hlasování. Takže 22 pro, 12 proti, 2 se zdrželi, takže druhá část je také schválena. Takže focus on the less developed regions bude tedy v textu uvedeno. Tak to jsme to pochopili. Celý, a teď celý zbytek toho kompromisu. A to. A o tom jsme už hlasovali. Dobře, takže 90 Salvadora se stahuje. Kompromis 11, kdo je pro? Proti? Strželi se? Přijat. Teď tady máme malý pozměňovací návrh Juty 103. Spravodajové jsou pro. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Přijat. Kompromis 12 zpravodajů s ústním pozměňovacím návrhem. Je potřeba hlasovat nejprve o tom ústním pozměňovacím návrhu. pane. Ano, musíme hlasovat nejprve o kompromisním pozměňovacím návrhu 12 a potom o tom ústním pozměňovacím návrhu socialistů. Dobrá. Takže kompromis 12 bez ústního v návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh ústní, kde se návrh nahrazuje used scheme, used guarantee scheme. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže většina je pro. Několik členů EPP je proti, ale většina je pro. Takže kompromis 13 teď zpravodajů. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 14 zpravodajů, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď tady máme 111, který je slučitelný jako doplněk. A zpravodajové jsou proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnut. Kompromis 15 zpravodajů. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Přijat. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Malý pozměňovací návrh 121. Sidonie. Spravodajové jsou proti. Kdo je pro? Proti? Všichni ostatní zdrželi se zamítnout. Kompromis 17 zpravodajů. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 124 ody, zpravodajové jsou proti. Kdo je pro? Nikdo, takže odpadá. 125 Sidonie, zpravodajové jsou proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Ostatní zdrželi se zamítnout. Můžeme hlasovat en blok 126, 127 Richarda a Ashworta? Ne. Gue tady má nějaké niance k návrhům extrémní pravice, takže 126, zpravodajové jsou proti. Kdo je pro? Proti. Strželi se zamítnout 127, pro. Gué je pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 128. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 130. Sidonie. Zpravodajové jsou proti. Kdo je pro? 4. Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromis 18. Zpravodajů. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 19 zpravodajů pro, proti, zdrželi se, přijat. Takže musíme hlasovat o 133 de Delange jakožto doplnění a zpravodajové jsou proti. Kdo je pro? Tři proti zdrželi se, zamítnout. Kompromis 19 je tedy přijat bez toho návrhu 133. Kompromis číslo 20 s tím, že návrh 137 bude by byl doplnění. Budeme hlasovat o něm potom. Takže kompromis 20 bez návrhu 137. Tak to tedy budeme hlasovat kolegové Xavier a Fanny mě to tady potvrdili. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Tak teď 137, jakožto doplnění zpravodajové jsou proti. Kdo je pro? Osm. Kdo je proti? Více než 8. Kdo se zdržel? Zamítnout. Teď se dostáváme, můžeme 142, 143 hlasovat en bloc, ne? Takže 132 Richarda Ashworta, zpravodajové jsou proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. 143 pro. 3 proti. Zdrželi se zamítnout také. 144, Markus Píper, zpravodajové jsou pro. Kdo je pro? Proti? 7. Zdrželi se? Přijat. 145 stejného autora, ale zpravodajové jsou proti. Kdo je pro? 2. Ne, omlouvám se. 4. Proti zdrželi se, zamítnut. 146 Esther de Lange, zpravodajové jsou proti. Kdo je pro? Nikdo neobhajuje Esther, tak o tom už nemluvme. 148 Ashford, kdo je pro? Nikdo není pro Ashforda. 149 Helgi s ústním pozměňovacím návrhem a zpravodajové jsou pro. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, takže je přijat s ústním pozměňovacím návrhem. 150 je slučitelný, ale zpravodajové jsou proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Je zamítnut. 151 Richarda. Zpravodajové jsou proti. Kdo je pro? Kue. proti. Ostatní zdrželi se zamítnout. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti? 3. Zdrželi se? Přijat. Takže 152 teď. Jürgen Klute. Spravodajové jsou proti. Kdo je pro? 3. Proti? Zdrželi se zamítnout. 153 a 154 můžeme hlasovat en blok. Výborně, skvělé. Spravodajové jsou proti. Kdo je pro? Proti. Drželi se, jsou zamítnuty. 155 Andreasen, spravodajové jsou proti. Kdo je pro? Proti. Většina zdrželi se zamítnout. Takže 156 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodajů in order to treat the institutions individually. Kdo je pro? Proti? Jeden. Zdrželi se? Přijat. Pan Ferm. Uh, but I have a comment on the next. Já mám komentář k následujícím dvěma pozměňovacím návrhům týkající se jednotného sídla nebo jediného sídla. Je tady drobný rozdíl mezi pozměňovacími návrhy, ale ti, kteří chtějí hlasovat pro jediné sídlo, prosím, aby odmítli první návrh Richarda Ashworta. Ne protože by byl špatný, ale protože ten druhý je přesně eh, reprodukcí formulace, kterou máme ve zprávě Šure a myslím, že té bychom se měli eh, držet, abychom to nepletli s tou jinou formulací, kterou mm, navrhl Ashford, takže měli bychom být proti 157 a pro 155. A Richard zde není, takže nemůžeme se ho na to zeptat, ale dobře, takže 157. Spravodajové jsou proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Je zamítnut. 158 Gerana, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. Kompromis číslo 22 zpravodajů. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Takže teď se dostáváme k návrhu Sidonie a je zde ústní návrh zpravodaje. Effect the pre-allocated funds in order not to. Nevíme, co not to, ale not to. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Takže 163 ody, který je slučitelný, ale nelíbí se zpravodajům. Kdo je pro? Nikdo není pro. Jean pierre 164 ody. Kdo je pro? Nikdo? Nikdo není pro. Tak prostě mizí. Můžeme tedy 165 a 166 odhlasovat en blok. Ano, výborně, děkuji. Takže zpravodajové jsou proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Jsou zamítnuty. Takže se dostáváme ke kompromisu 23 zpravodajů. A budeme hlasovat o tom ústním návrhu potom, ano. Takže 23 bez ústního návrhu ALDE. Kdo je pro? Proti? Jeden, zdrželi se, přijat. A teď ústní pozměňovací návrh. To znamená doplnit Sasha strict application of the N plus 2 decommitment rule to all member states without derogation. Kdo je pro? kdo proti? Zdrželi se? Takže je zamítnut. Takže ten kompromis je schválený bez toho ústního pozměňovacího návrhu. 68 de Jan Mulder. Tím se dostáváme ke 168. Muldera. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 48, ústní pozměňovací návrh zpravodajů, bez slov the continuation of. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 169, ten byl stažen. 170 Richarda, zpravodové proti, kdo je pro? Jeden proti. Zdrželi se, zamítnuto. 171 od GUE, tam máme dvě části. První část, zpravodajové jsou pro, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, zpravodajové proti, kdo je pro, gue, proti, ostatní, zdrželi se, zamítnuto. Pak tady máme 172 Frederika Derdena, s ústním pozměňovacím návrhem zpravodajů. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 24 zpravodajů. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 175. Zpravodajové pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 76 od Sidonie. zpravodajové jsou proti. Kdo je pro? Jedna. Jeden a půl. Dvě. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 177 od Aldy. Zprávodajové jsou proti. Kdo je pro? Gue. Proti. Ostatní zdrželi se zamítnuto. 178 od Andrew Duffa s ústním pozměňovacím návrhem zpravodajů. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 179 Eidera, zpravodajové pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 180 a 181 amblok, je to možné? Spravodajové jsou proti, kdo je pro? Kdo je a zelení, kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 25, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Dva. Schváleno. Pozměňovací návrh 186 od Aldy, zpravodajové jsou proti, kdo je pro? GUE a jeden zelený. Ani ne, takže jenom GUE. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 187 od Sidonie. Spravodajové jsou pro. Proti? Zdrželi se schváleno. 188 od Lásla byl stažen, 189 Georgia Lina, zpravodajové jsou proti, kdo je pro? Tři. Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 190 Andrew Duffa, zpravodajové jsou proti, kdo je pro? Nikdo. 191 od Sidonie. Kdo je pro? Dva, tři. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 192 Andrew Duffa, zpravodajové jsou pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 194 od, pardon, 3 od Richarda, kdo je proti? Pro? Nikdo. Takže 194 od Helgy, eh, ten je stažen. 195 Richarda, zpravodajové jsou proti, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 196 od Sidonie, tady zpravodajové navrhují eh, rozdělení na části. První část, as soon as possible, zpravodajové jsou pro, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, as any delay, zpravodajové jsou proti, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Nemáme zatím kávu? Ještě ne. Káva přijde až po určitém počtu pozměňovacích návrhů. A už je tady. Merci, messieurs les rapporteurs. Děkujeme panu zpravodaji. Aldo, můžeme 197, 198 říct amblok? Ano, výborně. Takže amblok, zpravodajové jsou proti, kdo je pro? Nikdo. Proti, zdrželi se, zamítnuto. 199 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 25 zpravodajů, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A pak musíme hlasovat tady bohužel o ostatních, nevím moc k čemu to je tady ten kompromis, ale to je jedno. 200. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 201 od Richarda. Zpravdavé jsou proti. Kdo je pro? Nikdo. Takže ten je poražen. 202 od Andrew Duffa. Zpravodajové jsou proti. Kdo je pro? Nikdo nehájí Andrew Duffa, takže je také rozmetán. Tak, dostáváme se k bodům odůvodnění. Trojka od Richarda. Spravodajové jsou pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Čtyři od Helgy. Spravodajové jsou pro. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. Pětka od Richarda, zpravodajové jsou pro, kdo je pro, proti, pět, šest, zdrželi se schváleno. Kompromis 26 zpravodajů, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Devítka od Helgy. Zpravodavé jsou proti. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. Desítka od Helgy. Tentokrát jsou zpravodavé pro. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Jedenáctka od Helgy s ústním pozměňovacím návrhem zpravodajů, aby se vyškrtlo slovo political. Kdo je pro? Proti? Dva. Zdrželi se? Takže se vyškrtne political. Schváleno. Dvanáctka od Helgy, zpravodajové jsou proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 27 zpravodajů, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dále tady máme pozměňovací návrh 16. Spravodajové jsou proti. Kdo je pro Andrewa? Jeden. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Právní východiska. Pozměňovací návrh 1 od Jana Muldera s ústním pozměňovacím návrhem zpravodajů. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Dvojka od Jean-Pierre Odyho, Spravodajové jsou proti, kdo je pro? Tak Gue stojí za Odym, kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. A nyní tedy můžeme přejít k hlasování, k závěrečnému hlasování. Vydržte. Voilà. Le vote final, donc le vote est ouvert. Takže zahajuji hlasování. Le vote est 40 karet tady máme, 37 hlasuje, 3 tady spí. Nebo popíjejí kávu, nebo tak by se měli napít a začít hlasovat. Idem toujours le vote est clos. Ne, tak se neprobudili, končím hlasování. 34 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. přejeme našim zpravodajům. Vynikající práce. Chtěl bych eh, upozornit ne vás, protože vy to dobře znáte, ale chtěl bych upozornit ostatní přítomné v sále na to, že jsme schválili kompromisní pozměňovací návrh, který přihlíží ke stanoviskům eh, ostatních výborů. V textu, eh, který je teď uveden v odstavci 66, a sice zdůrazňuje význam připojených eh, stanovisek výboru EP, protože poskytují užitečné další podrobnosti týkající se pokynů pro jednání o víceletém finančním rámci. Zdůrazňuje, že specifická doporučení obsažená v těchto stanoviscích by měla být využita při vyjednávání o příslušných víceletých programech, Dále opakuje, že specifické legislativní postupy pro víceletý finanční rámec by se neměly zabývat otázkami, které jsou předmětem běžných legislativních postupů. Je to velice důležité, je to věc, eh, na které záleželo té kontaktní skupině pod předsednictvím pana Šulce. V tomto smyslu také delegace už před rokem zahájila jednání s radou a v tomto duchu tedy budeme pokračovat. Pokud samozřejmě plenární zasedání parlamentu toto hlasování potvrdí. Mimochodem je 11. října a jednání oficiálně začalo 12. října 2011. Ale samozřejmě realita vyjednávání eh, te- začne doopravdy teprve za několik dní. To skutečné vyjednávání. Tak, ještě jsme neskončili s víceletým finančním rámcem, protože tady máme zprávu Žáluka Déna. Máte všichni hlasovací seznam i pro Žáluka. Pokud jde o e, zprávu Žana Luka Deana týkající se vlastního zdroje založeného na daní z přidané hodnoty. Máme tady čtyři pozměňovací návrhy od Isabel Durand. Zpravodaj s, s nimi souhlasí. Můžeme tedy o nich hlasovat en blok? Ano? Dobře. Takže hlasujeme o čtyřech návrzích Isabel Durand. 1, 2, 3, 4. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Nyní přejdeme k bodu um, odůvodnění. Pozměňovací návrh 5 a 6 od Isabel Durand. Můžeme hlasovat en blok. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Sedmička od Rubiga uh, je stažena. Takže teď hlasujeme eh, elektronicky o zprávě Žana Luka. Zahajuji hlasování. Už tu máme jenom 39 karet. 40, no prosím. Ale hlasuje jenom 36. Takže kolegové si tam vkládají karty a pak nehlasují. Končím hlasování. Tak 37, 38. Úžasné. Tak, 35 pro, jeden proti, dva se zdrželi a blahopřejeme Žánu Lukovi, k opravdu pozoruhodné práci. Tím jsme skončili hlasování, ale včera jsme se dohodli na žádost Inge Gressle a po dohodě s Jose Manuelem Fernandesem, že se vrátíme k tomu transferu číslo 3 který se týká Evropské služby pro vnější činnost a že zástupcům Evropské služby pro vnější činnost položíme otázky, které si kladl náš zpravodaj a Inge Gressle. Bylo mi řečeno, že Evropská služba pro vnější činnost je zastoupena panem Thierrym Busherem. Pan Buše je eh, zde, takže vám děkuji, vítám vás. Má na starost správní rozpočet eh, tohoto útvaru. A chce tedy zpravodaj vystoupit, nebo Inge? Pane zpravodaji, prosím. Děkuji, pane předsedo. Budu stručný. Nebudu opakovat to, co už jsem říkal dříve, co jsem řekl včera. Tady se jedná o změnu rozpočtu pro informaci. Jsou dodrženy eh, ty hranice 10%. A já doporučuji, aby s ohledem na příští potenciální změny rozpočtu ESVČ, aby se ty změny prezentovaly trochu lépe, tak aby bylo srozumitelnější, o co vlastně jde, abychom to snáze pochopili tak jako je to i u jiných eh, rozpočtových změn opravných rozpočtů. Samozřejmě víme, že tato instituce je teprve v plenkách, i pokud jde o rozpočtové opravy, takže eh, samozřejmě souhlasíme s touto změnou, i když mám tedy určité pochybnosti, o kterých tady včera hovořila paní Gresle. Takže můžete tedy teď tady prezentovat eh, tu vaši žádost, proto jsme žádali, aby tady byli zástupci SVČ. Já souhlasím s tím, co říkala včera eh, paní Gresle. Nevím, jestli tady tady třeba ještě nějak rozšiřovat. Takže předseda, jedná se o transfer, který spadá pod SVČ. Byl to bod, který nám byl předložen pro informaci, ale při té příležitosti Inge Gressle tady nadnesla několik bodů a já jí tady dám slovo, aby pan Buše mohl vysvětlit vše potřebné. Děkuji. Děkuji. Chtěla bych upozornit na to, že Tímto transferem se mění rozpočet, který jsme schválili, to znamená, je povinností institucí tuto změnu přednést tak, aby to pro nás bylo pochopitelné, aby bylo jasné, co bylo v tom dohodnutém rozpočtu změněno. To je povinnost instituce. Z toho, co tady bylo předloženo, nevyplývá, jaké konkrétní částky se převádí a také co se převádí mezi jednotlivými kapitolami. A tato prezentace je zavádějící, protože na první pohled, nebo když se na to podíváme, tak bychom eh, mohli eh, mít pocit, že je to 4,5 milionů, ale když si to přepočítáte, tak je to 14,5 milionů. Takže já si myslím, že naší povinností je nenechat to jen tak být a proto jsem ráda, že se k tomu můžeme ještě vrátit. A když se potom zabýváme jednotlivými částkami, které byly přesunuty, Dojdeme ke kurioznímu výsledku, že například u té linie 3000, eh, to jsou platy eh, eh, úředníků v delegacích, že ty částky jsou takové, že vlastně eh, je to nepochopitelné. Je tady deficit 6,4 eh, miliony eur. O tom se tady tvrdí za 23 nově vytvořených míst. Já to nekritizuji ty vytvořená místa, ale když si to přepočítám, tak za 9 měsíců je to 280 tisíc euro na jedno místo. To je tedy příliš vysoké, takže je tam e, započítáno ještě i něco dalšího. 370 tisíc euro, e, to je číslo, e, které by nebylo přijatelné, ale není pravdivé, takže musím říci, že ten text je naprosto nejasný a je prezentován tak, že je velice zavádějící a proto bych eh, to potom chtěla také říci panu Bušerovi, chtěla bych mu ukázat, jak to dělají jiné instituce, mám tady transfer komise, parlamentu a z nich jasně vyplývá, co odkud je přesouváno a bylo by dobré, kdyby EAG to dělali stejným způsobem. Eh, děkuji za to, že jsem měla možnost tyto věci vyjasnit. Merci beaucoup. Děkuji. Inge? Pan Buše? Děkuji, pane předsedo. Ehm, samozřejmě my to do příště opravíme a především je potřeba eh, ukázat nebo zobrazit tam eh, ty eh, transfery podle titulu, tak jak to říkala paní Kresle. Ano, máme tam 1,5 milionu transfer z delegace. A my jsme vždy říkali, že budeme klást důraz na delegace a z tohoto důvodu jsme například požádali Takže tady eh, se získává 4,5 milionu eur, ale je pravda, že když se podíváme na všechny ty transfery, tak je to 14 milionů, něco přes 14 milionů a asi 31 tisíc euro eh, v rámci kapitoly 1 a potom eh, další částka v kapitole 2 a potom ještě v kapitole 3. Pokud jde o eh, platy delegací, máme tady previzi, prognozu platů pro rok 2012 a jsou tam částky, které byly zaplaceny v září 2012 a ty se zvýšily eh, na vyšší částku. A v třech posledních měsících se objevil určitý problém, protože jsou tam některé i nové pracovní místa od 1. října a když jsme zaměstnali eh, na podzim 2012 zaměstnance na několik měsíců, tak eh, to musíme také započítat do rozpočtu. Eh, to je asi 1% tady z toho rozpočtu. A pokud je o rozpočet 2013, tak eh, je potřeba to zohlednit. Máme tady problém, ale vytvořit nějakou prognózu, protože nevíme, kdy ti lidé budou zaměstnáni nebo jak to konkrétně bude vypadat. Máme tady dohromady tedy 99,8 milionů eur. Máme tady další eh, částky, například školní poplatky a cestovné a tak dále. A to je 104 milionů na celé čtyři. A pak ještě další 6 milionů. Máme tady více placených úředníků, než jsme plánovali protože rozpočet v lednu a v únoru 2011 eh, je ovlivněn tím, že jsme tam tehdy měli některé nové zaměstnance. Tady jde o to, že potřebujeme, eh, že, že zkrátka ty částky jsou vyšší, než jsme plánovali. 8,5 a, a, a potom je to vyšší ještě o 5,1 Merci, Inge. Děkuji, Inge. Děkuji, Inge. Děkuji. To opravdu, musím říct, jste teď příliš neobjasnil. Nemohl byste to udělat tak, jak to dělají všichni, abych v noci si mohla v kanceláři eh, ty čísla rozebrat, podívat se na ně, aby to bylo transparentní a abychom to mohli chápat. Já nemohu za to, že jsme eh, rozpočtovým orgánem. Eh, my tady vám nechceme působit komplikace. My zkrátka chceme vám ušetřit práci, chceme, abyste to předložili transparentní, tak jako všichni ostatní. Teď pokud jde o ty obsazené pozice. Pokud se podívám na to, co jste předložil písemně, tak tam máme uh, zhruba 480 a je tam více pracovníků, a je to 23 pracovních míst navíc. A potom těch 6 milionů vydělím 23 a potom tam mám tu částku za těch 9 měsíců, ale mám pocit, že ta částka na jednoho, jedno pracovní místo jednoho úředníka je příliš vysoké. A jaké další věci tam ještě jsou připočítány? Protože vy říkáte, že tam je nějaké procento uh, já jsem předpokládala, že tyto procenta eh, odráží tu absolutní, to absolutní číslo. A nebo to znamená, že je to nějaké nové číslo, že se zatím uh, skrývá ještě něco dalšího, uh, prostory pro ty nové pracovníky, nebo zkrátka zajímalo by mě, proč ty, ty částky jsou tak vysoké. A písemně, pokud by to bylo možné. Já jsem vám opravdu nerozuměla, opravdu Euh, Děkuji. Děkuji Inge za to, že eh, jste, jste položila tyto otázky. Děkujeme panu Bošerovi za jeho uh, ústní odpověď, ale budeme potřebovat také písemnou odpověď. Samozřejmě nechceme spochybňovat to, eh, co je ve zprávě ESVČ, ale chceme zkrátka mít maximální množství informací, útvary ESVČ jsou nové, SVČ je novou eh, institucí a proto Tady jsou problémy eh, samozřejmě s tím, že postupně se vytváří ty náklady. Je tady také eh, problém s aplikací finančního nařízení ESVČ a z toho, co bylo řečeno ze strany pana Buše, tak jsem pochopil, že jeden z důvodů těchto transferů byl, že ne, že došlo k navýšení pracovních míst během roku a ten okamžik, kdy to bylo naplánováno, byl jiný, než bylo možné předpovědět na počátku roku 2011. Samozřejmě budeme potřebovat vedle těch ústních eh, informací další upřesnění v písemné podobě. A to samozřejmě co nejrychleji. Děkuji vám. Můžeme tento bod uzavřít. A tím se dostáváme k bodu 8, to je zpráva Richarda Ashforda, program er- Hercule Hercul 3. Děkuji, pane předsedo, ano. Hercule 3. 3. Hercule 3. Eh, v roce 2011 komise schválila návrh na řízení o tomto programu Herkules 3 na podporu činností v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie. A tento nový program se zaměřuje specificky na eh, boj eh, proti pašování cigaret a, pašování, a padělání cigaret a tady jsou vlastně právní požadavky z dohod Eh, eh, mezinárodních výrobců tabáku a tabákových produktů. Já tady samozřejmě vítám tento cíl potírat nelegální aktivity, eh, které jsou proti zájmům Evropské unie. Ovšem zůstávají tady některé otazníky, pokud jde o efektivitu takového programu a jeho administrativních nákladů a toho, jaký dopad to bude mít na evropský rozpočet, především v souvislosti eh, s vyjednáváním eh, o víceletém finančním rámci je potřeba eh, snížit eh, možné duplikace nebo překrývání aktivit komise a členských států a jejich programů eh, a nástrojů proti podvodu. Některé z pozměňovacích návrhů toto odrážejí, především dva pozměňovací návrh číslo 2. A eh, je potřeba posílit synergie s národními iniciativami, abychom vylepšili dlouhodobý dopad eh, výdajů tohoto programu, abychom zajistili, a abychom, abychom zajistili eh, dobré nakládání s penězi daňových poplatníků. Potřebujeme nějakou nezávislou zprávu, aby se potvrdilo, že eh, Herkul 2 tedy byl úspěchem a proto jsem vypustil poslední větu v mém pozměňovacím návrhu číslo 3. A také vítám stanovisko účetního dvora. Ovšem, chtěl bych zdůraznit, že eh, účetní dvůr měl být eh, konzultován ještě před přijetím tohoto návrhu, tak aby jejich názor, jejich stanovisko mohlo být zohledněno. Myslím si, že to bude potřeba v budoucnosti zlepšit. Obecně mohu říci, že podporuji posouzení ze strany účetního dvora především to, že zprávy musí být nezávislé a musí tady být pečlivá analýza přidané evropské hodnoty, především pokud jde o technickou pomoc. Je potřeba zaměřit se na výsledky, které byly dosaženy, eh, srovnat je s plánem použít eh, ukazatele a potom se s toho musíme poučit a upravit podle toho budoucí programy, eh, především tedy v období 2014-2020. Eh, tady mám k tomu pozměňovací návrhy 4, 5, 6 a 7. A sdílím také pozici eh, účetního dvora, pokud jde o spolufinancování to, co se tam navrhuje, je nevhodné. Myslím si, eh, že eh, maximální míra spolufinancování by měla být 50%, abychom zajistili, že eh, zájmy Evropské unie a jednotlivých států budou vyvážené. Ovšem souhlasím s tím, že ve výjimečných a dobře odůvodněných podmínkách by to mohlo být zvýšeno na 80%, což se také objevuje v mém pozměňovacím návrhu číslo 12. Pokud jde o finanční částku pro eh, realizaci tohoto programu pro období 2014 až 2020, je to 110 milionů eur. Toto je velké navýšení ve srovnání s Herkulem 2 a v tomto kontextu a kontextu celého víceletého finančního rámce eh, bych eh, si přál, abychom to tady eh, více zvážili, měli bychom tady mít více úspor a moje pozměňovací návrhy 9 a 10 eh, odráží právě tento názor. Doufám, že konstruktivně budeme pracovat na dobrém stanovisku. Těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji. Rád si vyslechnu vaše komentáře a podněty. Děkuji. Thank you, Richard. Mrs. Děkuji, slovo má paní Gresle. Děkuji, nejsem sice stínovou zpravodajkou, ale přesto bych se ráda vyjádřila k tomuto tématu, protože je to důležité pro Evropskou unii a protože je to vlastně smutné téma, svědčí o konfliktu mezi evropskou úrovní a členskými státy. V našem výboru jsme to tady často řešili také s OLAFem, které se, který se zabývá touto věcí a musíme konstatovat, že používání prostředků je zcela netransparentní, takže já bych také ráda předložila několik pozměňovacích návrhů, kde zajistíme oznamování o tom, co se s těmi penězmi opravdu e, stalo. Vytvořili jsme rezervu pro příští rozpočet a chceme vědět, co se s těmi prostředky Herkule stalo. Teď e, poprvé dostaneme zprávu o tom, jak ty prostředky z programu Herkul 2 byly použity. Tabákové koncerny eh, zaplatili 2 miliardy eh, euro eh, za produkci nepadělených cigaret, aby to tady bylo zajištěno, ale z 90% tato částka šla do rozpočtu členských států, 10% zůstalo na úrovni EU a teď ještě musíme spolufinancovat z těchto 10% boj proti padělání. Takže já naprosto chápu, že říká, že 50% spolufinancování by mělo stačit, ale jsou tady také úvahy a prospa ze stranu OLAFu, aby to spolufinancování bylo zvýšeno na 80%. 80% by zaplatila Evropská unie a 20% členské státy. To je eh, rozhodující otázka eh, a diskuze. Eh, samozřejmě chápu, že eh, členské státy už ty peníze eh, dávno utratily. Ty peníze už jsou prostě pryč. Pořád ještě nevznikla infrastruktura proti padělání nebo pašování cigaret v těch státech, kde jsou největší problémy, například v Bulharsku nebo pobaltských zemí. Takže tedy pokud jde o pašování cigaret z třetích zemí. Eh, jsem rozpolcená, ale myslím si, že v každém případě musíme vylepšit oznamování, eh, registraci informací. Musíme vědět, co se s těmi penězmi děje, kde byly infra- investovány a zdá je ta infrastruktura dostatečně rozvíjená, jestli dobře funguje protože eh, to jsou věci, které nevíme. Proto si myslím, že toto je dobrá příležitost, abychom zde v rozpočtovém výboru ovlivnili tyto věci. Děkuji. Inge. Děkuji, Inge. Pan Gajer se hlásí o slovo. Děkuji, pane předsedo. Já sdílím ty politicko. odůvodnění pana Ešvarta a kolegyně Gresle. Je ve článku 325 se jedná o finanční zájmy Evropské unie a vlastně, když provedeme to jednoduché matematické výpočty, tak nám jde na 50 Evropská unie a celý svět je bohužel poněkud komplikovanější než jednoduché matematické výpočty. Víme vlastně ze zpráv Europolu, kde vlastně jsou ty největší toky toho těch padělaných produktů je to vlastně eh, ne, nevyvá, není to udržitelné v EU. E, Inge už vlastně o tom hovořila. Další vlastně cesta jde přes eh, Itálii, přes britské ostrovy, zase v Rakousku je také jiná situace. V Rakousku je několik letišť, které je potřeba hlídat, v jiných zemích je zase eh, komplikovanější střežení hranic, například v Řecku, když se podíváme, tak eh, vidíme, že Řecko vlastně není eh, ve státech, kdy může vynakládat eh, velké finanční prostředky. Víme z čísel, která jsou předložena o těch odhadnutých škodách, že vlastně ročně dosahuje 10 miliard euro, to znamená 9 miliard Eh, členské státy a jedna miliarda mimo. Ehm, a tak, takže buď tedy vlastně nejsem, nesouhlasím zcela s kolegou Ashwardem. Každé euro, které investujeme do tohoto programu, je dobře investované, protože eh, chrání vlastně rozpočet a stěžuje pašování pokud je to tak, že členské státy nebo k členským se zachází vlastně jinak s členskými státy a řeší se tam situace jinak, potom tedy sdílím to, co zde bylo řečeno o důležitosti výkaznictví, abychom přesně věděli, jaké peníze, kde jsou přesně na co využívány. To znamená, máme, jaké zde máme přístroje, velké vybavené eh, nákladní vozy, skenery, eh, přístroje eh, a protože víme, že to nejsou nějaká prostě malá, zaří bezvýznamná zařízení. A ty přístroje, ty zařízení, která se invest, do kterých se investuje z peněz Evropské unie, tak je zase potřeba je udržovat a je potřeba na toto vlastně používat prostředky EU a členské stá, členských států také lidé vlastně jsou zapotřebí, kteří budou eh, s těmito přístroji eh, pracovat eh, v určitých odůvodněných případech, jak řekl pan Ashford, vlastně bychom měli mít možnost jiná, jiné tvorby toho spolufinancování. Už se o tom hovořilo vlastně, protože samozřejmě organizované mm, činy také eh, na to reagují, takže tam, kde vlastně víme, že tato zařízení musí být velmi naléhavě použita, tak třeba zítra se mohou stát neúplně nadbytečná, ale zase ty toky se změní, protože tady to prostředí také reaguje. Takže samozřejmě může se tady ty potřeby eh, měnit, to znamená, nemůže to být nějaký pevně daný katalog zemí, musíme rozhodovat podle potřeb, ale vlastně také OLEF, OLAF a komise vlastně by měla podle určitých měřitelných, srovnatelných kritérií s eh, podle potřeby koordinovat toto eh, spolufinancování, ale také samozřejmě podle možnosti, podle kapacity jednotlivých rozpočtů. Samozřejmě bychom rádi věděli, kde nebo kam se co financuje, ale bylo by také dobré stanovit pro to určitá hodnotitelná kritéria, nějaký pevný uzavřený katalog zemí, to nevím, to si myslím, že by nebylo zcela vhodné, protože ty potřeby se mění a v tomto smyslu bychom měli i působit. Děkuji. Děkuji, vážený kolego Salvador Gariga. No. Já myslím, že asi nikdo si na to nespomene, protože jste tady nebyli, ale tenhle program Herkul vyplývá z iniciativy, která byla v Evropském parlamentu přijata před mnoha lety na dočasném výboru pro vyšetřování ilegálního obchodu s cigaretami. Spravodajem byl kolega pana Ešvorta Edward Craig Bowman, bylo to myslím v roce 1995. Ty pozměňovací návrhy, které prezentovala Richard, mi připadají dobré. Já bych možná jenom trochu víc zdůraznil změnu eh, v tom spolufinancování. Já chápu tu Richardovu myšlenku, že je tady snaha ušetřit peníze z rozpočtu Unie a omezit spolufinancování jenom na ty případy, kde je to skutečně nezbytné ale je třeba analyzovat i vedlejší účinky, které by to mohlo mít v těch zemích s nejohroženějšími rozpočty. K čemu by to vedlo, kdyby se omezilo spolufinancování z rozpočtu EU? Protože právě v těchto zemích se často objevují problémy, protože oni mají vlastně slabou správní strukturu. Pokud jde o spolufinancování, mně by tedy přišlo logičtější zachovat původní návrh OLAFu. Samozřejmě je třeba eh, šetřit peníze, ale eh, často pak se ukazuje, že kořen tohoto problému existence ilegálního obchodu s cigaretami v případě úspor by nakonec způsobilo větší škody, které by vlastně přesáhly ty samotné e, úspory. A proto já, leda, že by tedy Richard neměl nějaké velice mocné argumenty pro snížení spolufinancování, že bychom neměli se dotýkat těch procent spolufinancování a nechat je tak, jak jsou. Děkuji. Merci. Dě- děkuji, Jan Mulder. Děkuji, pane předsedo. Podobně jako Salvador, já jsem byl poslancem toho prvního vyšetřovacího výboru v roce 95. Myslím si, že to byl velice důležitý výbor, protože jsme předložili návrhy, které podle mého názoru byly velice užitečné. Nejedná se pouze o tento návrh, ale také o elektronické předávání údajů. Bylo neuvěřitelné, eh, že jsme v tomto výboru zjistili, že v roce 95 se všechno posílá poštou, ale kdy to předání informací trvalo až jeden rok, ale to už eh, je dávná historie. Já jsem se ještě úplně nerozhodla, jak se postavím k této zprávě, ale myslím, že to je stále důležitější. Jestliže si tento parlament myslí, že vlastní zdroje by měly být hlavním prvkem budoucího víceletého finančního rámce, pak to automaticky znamená, že také to musíme kontrolovat ať už se bude jednat o program Herkul nebo nějaké jiné cesty, ale musíme kontrolovat, že ten výběr vlastních zdrojů Unie funguje. Moje první myšlenka je taková, že v okamžiku, kdy vlastní zdroje, různé dovoznicla a podobně jsou, tak musíme se soustředit na ty části Evropy, kde se vybírá nejvíce dovozních cel. A pokud tomu tak je, tak myslím, že by bylo i výhodou pro Evropu, aby to spolufinancování bylo co největší ze strany Evropy, abychom to neponechali čistě jenom na samotných členských státech. Nemám ještě představu o tom, jak je spolufinancování upraveno v jednotlivých členských státech, pokud vůbec je. Uh, ale je opravdu důležité, když budeme mít vlastní zdroje EU, abychom se soustředili na ty části Evropy, kde vlastně se ty vlastní zdroje vybírají. A to je velmi důležité. Jsem si téměř jistý eh, tím, co na to řekne Ingeborg, která se teď hlásí. Dobrá, pokračujeme tady ten slovní ping-pong. Inge se hlásí o slovo. Ano, Jane, pokud každý bude myslet jenom na sebe, tak to tak bude. musím říct, u spolufinancování nej, vlastně největší, eh, jeden z největších evropských strojů je, eh, přístavů je Rotterdam. Byla jsem tam, je to úžasný přístav, ale v, Rotterdame, v Rotterdamu už vlastně tam máte peněz ta hodně a vlastně některé nebyly ani využity. Takže to je v podstatě smutná diskuse, protože každý se snaží vlastně co nejvíc tu svoji kapsu chránit, ale bohužel peníze nepadají z toho nebe a my musíme přijmout rozhodnutí. Ano, samozřejmě eh, Jane, Rotterdamský přístav je úžasný jinak. Ano, já si myslím, že Hamburg taky nepotřebuje dotace. A Marseille, o tom ani už bychom neměli mluvit, tam nevíme, kam ty peníze ani vůbec jdou. Takže vážení kolegové, čelíme zde problému, který je nesmírně důležitý. A samozřejmě, jakožto rozpočtový výbor, máme povinnost podívat se především zejména nebo téměř výhradně na ty rozpočtové aspekty. Je potřeba být si vědomi toho, že nad rámec ekonomických a rozpočtových aspektů způsob, jakým spolu žijeme 27 různých národů v tom velkém prostoru, kde všechno volně obíhá, tak to je vlastně vel, obrovský cíl, obrovská výzva, protože všechno volně obíhá, výrobky, osoby, kapitál, ale také v současně máme různé legislativy, různé předpisy v mnoha oblastech a chceme nadále takto žít podle principu subsidiarity. Tím pádem to vlastně povzbuzuje, stimuluje pohyby, cestování, oběh, ale také obchod, Některé, některý obchod je nelegální, některé jsou tedy protiprávní, jiný je povolený, ale mohu, může to mít negativní perverzní dopady, včetně dopadů na zdraví lidí. A takže Evropská unie má odpovědnost, aby postupovala tak, aby samozřejmě vše to, co je nezákonné, bylo potrestáno nebo aby se tomu zabránilo, a aby zajistila, že alespoň duch, smysl zákonu bude dodržován. Určitě to je jeden z nejobtížnějších, ale nej, také nejdůležitějších úkolů Evropské unie. Díky parlamentu a programu Herkules, pokud jsem to dobře pochopil, tak tady v sále je více původních tvůrců. Vzdávám jim tímto hold tak ten problém, který působí pašování, nelegální obchod s cigaretami a s alkoholem, tak vlastně prostřednictvím tohoto programu můžeme proti němu dobře bojovat. A Richard Ashworth nám předložil své návrhy v této fázi, týkající se programu Hercules 3. Ostatně historicky to bude třináctá etapa eh, z těch prací v rámci Herkula, pokud jsem to dobře pochopil. Abychom tedy uzavřeli tuto velice zajímavou debatu, tak se táží našeho zpravodaje, zda tedy chce ještě se vyjádřit. Uh, Pane předsedo, děkuji mnohokrát. Uh, děkuji za ty uh, vaše poznámky, které jste vyjádřil výmluvně, možná lépe než já. Na mě velice zapůsobilo, eh, jak tady kolegové mají vzpomínky a vůbec to, že tady jsou už od roku 95 a určitě eh, to téma tady dobře znají. Jan i Salvador, to na mě opravdu zapůsobilo. Budu to muset prodiskutovat i s Edwardem, až se s ním um, uvidím, aby taky zaspomínal na ty doby. Nicméně jsou tady uh, i některé tedy uh, seriózní body. Například souhlasím s panem Gejerem v tom smyslu, že se jedná o vlastní zdroje a my musíme nést odpovědnost za způsob, jakým se ty vlastní zdroje vybírají a získávají. Takže já ten komentář beru velmi vážně. Na druhé straně musíme také zajistit, že ten že se jedná o účinnou činnost, kde eh, skutečně ten výsledek odpovídá vynaloženým prostředkům. A tady samozřejmě se o tom zmiňovala i Inge Gressle. Nicméně jsem eh, otevřen vůči návrhům eh, kolegů, těším se na diskusi při další práci na této zprávě. Děkuji. Okay, thank you, Mr. Reporter. Dobře, děkuji panu zpravodaji. Juta a Salvador mi říkají, že v tomto výboru boru, kterému předsedal Dymu Teatu v té době, byla předsedkyní výboru KONT a zpravodajem byl British, britský konzervativec pan Buman. Dobře, takže je to velká tradice konzervativní. ale možná zde budou pozměňovací návrhy jiných frakcí. Takže pokud se týká časového plánu, tak eh, harmonogram pro pozměňovací návrhy je 15. října. Budeme hlasovat o zprávě Richarda 6. listopadu ve výbor KONT schválí zprávu 15. listopadu a bude to předloženo na, plenár, na prosincovou plenárku. Takže vážení kolegové, děkuji za zprávu. Tím jsme vyčerpali náš pořad jednání, takže jsme ušetřili čas, protože nejenže nepotřebujeme se sejít dnes odpoledne, ale dokonce ještě skončíme před vyhrazenou dobou. Než tedy se ještě rozejdeme, tak bych chtěl navrhnout něco na příš- ohledně příštího týdne. Příští týden někteří z nás, budou mít poměr velmi nabitý eh, program, protože budeme mít eh, snídani s se všemi ministry rady, to bude v úterý 16. a ve středu 17. bude trialog, kontaktní skupina nejprve ráno a potom příprava trialogu a trialog ohledně rozpočtu na rok 2013. A Budeme mít schůzi výboru, rozpoč, rozpočtového výboru na celý den ve čtvrtek 18. Poté, co jsem to schrnul se sekretariátem a na základě toho, co jsme udělali dnes a včera, tak navrhuji, abychom soustředili naši schůzi ve čtvrtek 18., abychom ji omezili pouze na dopoledne abychom tedy měli pouze dopolední schůzi ve čtvrtek, pokud s tím souhlasíte. Naplánovali jsme schůzi koordinátoru na 14 hodin takže ponechme zatím tuto možnost sejít se tedy pro koordinátory a uvidíme, zda to opravdu budeme potřebovat. Ale mohli bychom v každém případě se už ne, tedy nemít už schůzi ve čtvrtek odpoledne. Leda, že by někdo opravdu trval výslovně na tom, že chce pracovat ve čtvrtek odpoledne do 18.30. Vyhovuje vám to takto? Dobře. Salvadorem, je to v pořádku. Ve čtvrtek 18. Takže budeme se, sejdeme se os, dopoledne ve čtvrtek. Bez mikrofonu hovoří řečník. To je důvod navíc. Aspoň budete uvolněni, abyste mohli odjet do Bukurešti se snažím opravdu, dělám, co mohu. Nemohu zase navrhnout, abychom tu schůzi úplně zrušili, to je mi líto. Takže samozřejmě Salvador je kandidátem na předsedu EPP, která má schůzi ten, ten samý den v Bukurešti. Dobře, takže uděláme to takto. Děkuji a ukončuji schůzi. Reprenez vos cartes de vote.